was the wrong thing. Okay, so dear colleagues, uh, I think we should start with our workshop. Welcome. Up. Uh, Myslím, že je čas, abychom začali s tímto workshopem. Vážení přátelé, vítám z vás kolegové z národních parlamentů k tomuto malému workshopu. Je to velmi důležitý workshop, který se zaměřuje na pašování lidí. To je určitě něco, co si vyžádá debato. Cílem je, aby se ti, kteří rozhodují a členové Evropského parlamentu sešli v jedné místnosti a vyměnili si názory na problematiku pašování lidí, jakým způsobem se tomu postavit, jakým způsobem tomu bránit, jak pomáhat eh, obětem. Podle poslední zprávy komise o pokroku v této oblasti z roku 2016 je jasné, že migrační krize byla využívána kriminálními sítěmi, které se živí pašováním lidských bytostí a že se zaměřovaly na ty nejzranitelnější, to znamená na ženy a děti. Tato zpráva hovoří o 15 800 až 640 obětech těchto pašeráků v jednom roce. Hovoříme o sexuálním využívání, vykořišťování, vykořišťování otrocké, v podobě otrocké práce a také k nucenému dárcovství orgánu. Já jsem velice ráda, že tam máme eh, kolegin, kolegyni eh, Sakariádu eh, z kanceláře koordinátora eh, proti Evrop, evropského, mm, tedy koordinátora Evropské kanceláře proti pašování lidí. Tak a mm, eh, jak to bude probíhat? Eh, vždycky dáme slovo dvěma členům Národních parlamentů, dvěma poslancům za Národní parlamenty a pak jednomu za Evropský parlament. Vidíme, že mm, by to mělo výjít tedy tak, aby eh, každé, na každého se dostalo eh, dostatečný, eh, dostatečného času. Jsou to možná dvě minuty pro každého poslance. A na úvod prosím paní Sakeliadu maximálně 15 minut. Děkuji. Paní předsedkyně, Eh, já děkuji za toto pozvání, které je pro mě velkou ctí. Jsem Zoji Sakriadu a eh, zastupuji SD koordinátora, evropského koordinátora proti eh, pašování lidí. Toto je nový mandát, který vznikl kolem roku 2011 a naše odpovědnost je vytvořit strategickou politiku, politickou orientaci v oblasti politiky proti pašování lidí. Pašování eh, lidí to je eh, závažné porušování základních práv. Zároveň se jedná o eh, nadnárodní hrozbu, nadnárodně organizovaný zločin, který reaguje na poptávku a je velmi výnosný. Jak řekla paní Ernst, podle první zprávy o pokroku za léta do roku 2014, od začátku naší činnosti, jsme měli zhruba 16 tisíc registrovaných obětí eh, pašeráku lidí. To znamená lidí, kteří nějakým způsobem byli v kontaktu s úřady. Máme důvod se domnívat, že skutečná čísla jsou eh, mnohem vyšší. A uvědomujeme si, že naše statistické údaje ne vždy nevždy eh, zachytí de facto všechny případy a eh, už vůbec ne v současném kontextu migrace. Zajímavé je, že podle statistických dat je 65 registrovaných občan, registrovaných obětí občany EU. Eh, pašování lidí, to existovalo před migrační krizi a určitě ji také přežije. Skutečností je, že současná situace, současná uprchlická krize eh, činí lidi ještě zranitelnějšími. Ale k tomu se ještě dostaneme. A abych to uvedla do kontextu, pašování lidí za účelem sexuálního vykořišťování, to je vlastně největší, největší část tohoto biznisu. Týká se zejména dívek a žen. 25% to jsou eh, otroci využívání eh, pro práci. A to jsou většinou muži a chlapci. Poté 12% lidí to jsou eh, nedobrovolní dárci orgánů, dále lidi, kteří jsou nuceni k kriminální činnosti a další. Nebudu přehánět, než řeknu, že Evropská unie vytvořila právní a politický rámec, který je nejenom komplexní, ale také se soustředuje zejména na zájmy obětí. Směrnice proti pašování lidí je první eh, takový eh, instrument eh, schváleny podle Lisabonské smlouvy. E, tento parlament e, e, tomu dal značnou podporu, za což jsme vděční. A toto vlastně vytváří rámec, který nám dává společnou definici trestných činů, společné tresty, a e, soustředuje se také na e, genderové rozlišování a tak dále. E, v prosinci jsme zveřejnili první zprávu o transpozici této směrnice, čili Evropská komise takto sdělila, jak daleko je implementace této směrnice doma. A můžeme říci, že ta směrnice je plně transponována a teď tedy se soustředíme na to, jak funguje. Přesto existují oblasti, kde je třeba dělat více, navzdory tomu, co už bylo tedy eh, vykonáno. Eh, zde se volá po eh, zvláštní ochraně pro děti a tady potřebujeme další ustanovení pro eh, tedy eh, to stanovování toho, eh, kdo je a kdo není dítětem, ale potřebujeme věci, jako je kompenzace obětí, netrestání obětí za zločiny, ke kterým byly donuceny a opatření na podporu rodin obětí. Politický rámec tedy tato strategie eh, pomalu končí a nyní eh, pracujeme na rámci na dobu po roce 2017. To ovšem znamená, že pašování lidí to souvisí s dalšími politikami, jako je globální bezpečnostní strategie nebo eh, globální migrace, bezpečnostní agenda a tak dále. Pašování lidí tím se týkal, toho se týkalo také týkal také dopis, eh, ve kterém jsme stanovili, jaká, jaké oblasti jsou prioritní a šlo zde také o spolupráci s eh, dalšími zeměmi a jejich budování kapacit. Jak už jsem řekl, eh, pašování lidí činí lidi ještě zranitelnějšími než dříve a kontext migrace je skutečně eh, velice vítaným prostředím pro bezkrupulózní pašeráky lidí. Ve zprávě vydané před dvěma měsíci eh, bylo napsáno, že eh, trasy pašování lidí de facto sledují trasy migrační. Přibývá mm, nezletilých osob bez doprovodu Máme k tomu tedy italská statistická data a na nich je vidět, jak eh, velký problém to je. Eh, podle eh, UNICEFu v letech 14 až 15 v Itálii došlo k 300% nárůstu nigerijských obětí, přičemž Polovina z nich byly děti bez doprovodu. Eh, italský eh, statistický úřad eh, odhaduje, že zhruba 80 nigerských, nigerijských žen cestou do Evropy se stávají obětmi zejména sexuální kriminality. Čili to je jedna cesta, je tedy přes Libii do Itálie ale poměrně eh, značný podíl mají ještě tradiční eh, cesty, eh, jako je centrální středozemní cesta, případně přiletají na provahle letadla. Pašování lidí tady zatím je spousta faktorů, například poptávka nebo ziskovost a de facto mnohé z toho nemá žádnou souvislost s migrací jako takovou. Současně s tím je ovšem vidět, eh, že eh, zoufalství, zoufalství lidí, kteří, uprcha, kteří prchají eh, z konfliktních zón, je využívána těmito gengy. Pašeráci lidí čím dál tím více využívají azylový systém členských zemí, Eh, systémy, které eh, jsou určeny na pomoc lidem, kteří prchají eh, z míst konfliktu a nyní jsou tedy zneužívání mm, jaksi pro legitimizaci pašovaných osob a jejich pobytu. Důležité je to, že jsou eh, azylanti žadatele o azyl považováni za zvláště eh, slabou a ohroženou eh, vrstvu obyvatel. A de facto momentálně se příslušná směrnice přepracovává a Eh, uvažuje se o změnách, eh, včetně tedy eh, nařízení Dublin 3, přičemž změny se týkají posuzování asilantů, zejména v případě mm, dětí bez doprovodu. V této souvislosti je zřejmé, že pašování lidských bytostí Eh, může mít eh, souvislost s asilovým systémem a Evropský úřad na podporu asilu v současné době eh, finalizuje systém na identifikaci obětí pašeráků v tomto systému. Máme zde eh, nástroje různé, jsou eh, jedna, které se dají aplikovat eh, na dálku a pak jsou ještě tedy nástroje, které se využívají přímo na místě. Máme zde také webové rozhraní pro identifikaci osob pomocí zvláštních prostředků. Dále je zde Frontex, který vypracoval řadu manuálů a rizikových profilů, pro pracovníky v první linii, kteří eh, už ze zákona musí být eh, řádně vyškoleni a vycvičeni. Všechny tyto informace eh, jsou k dispozici na i od Trafficking na této webové stránce a je také přehled evropské legislativy. Nyní, co se bude dít v roce 2017 v souvislosti se šengenským informačním systémem, my víme, že děti se často ze systému ztrácí, těžko je možné je identifikovat. A v souvislosti s SIS to tedy znamená, že eh, bude obácen o jednu o jeden nástroj, který pomůže jasné kategorizaci eh, pohřešovaných osob a eh, také bude počítat už eh, s nedoprovázenými dětmi a informace, které mají souvislost s pašováním lidí. Dovolte nicméně, abych řekla, že to všechno, jakkoliv je to velmi důležité, má to výrazné spoždění. Identifikační nástroje, eh, eh, výcvik, mechanismy, to všechno eh, v podstatě vstupuje do hry poté, co se z člověka stala oběť. Čili k tomu potřebujeme ještě doplnit vše o prevenci. My víme, a na to bych vás chtěla upozornit, že pašování lidí je vysoce zisková kriminální činnost. Samozřejmě záleží také na poptávce, to samozřejmě je důležitý sektor, ale faktor, ale samozřejmě ty zisky jsou astronomické. Europol eh, si myslím, že zhruba 29,4 miliard eur je globální zisk mm, pašeráků, přičemž těch 23,5 miliard eh, se týká pašování eh, sexuálních otroků. To jsou čísla, že? Je to důležité. Máme-li totiž být schopni bojovat proti tomuto zločinu, musíme se zaměřit na tyto peníze Eh, protože toto jsou eh, zločiny s vysokou mírou rizika. Tady bych chtěla zdůraznit, že eh, pašování lidí je zdrojem příjmu nejenom, nejenom také pro pašeráky, ale také pro právní sektor. Čili tady skutečně mohou být opravdu eh, legální firmy, které jsou součástí jejich dodavatelského řetězce. Eh, pak eh, tedy odpovědnost máme jako spotřebitelé a tak dále. My zde máme závazek pro všechny členské země, aby redukovali poptávku Eh, po hm, tedy pašovaných osobách. Eh, členské země nám eh, stělili, že vytvořili různé metody výcviku, jak identifikovat oběti a tak dále, ale v prevenci je to trošku horší. Tady nyní uvažujeme o kriminalizaci uživatelů Eh, výsledků toho pašování. Čili jestliže někdo vědomně vykořišťuje eh, vykořišťuje eh, osobu, která je v bezprávním postavení, to by měl být zločin. My jako komise bychom měli dát eh, brzy parlamentu zprávu, eh, které bude uveden přehled toho, jaká je situace v jednotlivých členských zemích. My zatím víme, že pouze 10 členských zemí má legislativu, eh, která kriminalizuje využívání služeb poskytovaných lidmi, kteří zde byli propašováni. Všem eh, to pořád eh, jaksi není doopravdy prevence. Ale my tady máme eh, rozmanitost právního prostředí a zde se pašování lidí daří. Pašeráci mají různé možnosti a velice dobře vymyšlené způsoby, jak využívat mezer v zákoně. A my Tady potřebujeme opatření, která budou být proti, postavená tedy proti tomuto eh, způsobu trestné činnosti, ale musíme eh, ještě uvažovat také o alternativních záležitostech. Zatím zde máme prostředí jaksi beztrestnosti, což samozřejmě není dobré. Každopádně eh, to, co zde zatím máme, to je k dispozici na našich webových stránkách, aspoň tady opatření a přístupy. My eh, zde říkáme, že je velmi důležité a naléhavé zabývat se prevencí. Eh, uvědomit si, že pašování je o poptávce a o zisku. Důležité je zajistit to, aby oběti eh, této pašerácké činnosti byly považovány eh, za osoby, která mají práva. Mají tedy právo jich využít. A také je třeba eh, vzít v úvahu to, že toto jsou eh, lidé, kteří jsou v úplně jiném právním postavení a je třeba jim zjednat spravedlnost. Tady je vůle, abychom dělali více a abychom to dělali teď. Takže tolik na úvod a samozřejmě ráda budu odpovídat na otázky. Thank you very much. Děkujeme. Děkujeme za tento velice kvalitní příspěvek. A nyní si myslím, že máme dostatek času pro diskuzi, otázky. Pan Giorgio Palis z Řecka bude prvním. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχήν θα σας πω... Dobré odpoledne vám všem přeji. A rád bych řekl, že pokud jde o omezení, o různá, různé právní zákazy, to všechno poukazuje na to, že my vlastně reagujeme na celou problematiku z opačného konce, než tam, kde to všechno začíná. Vidíme, k čemu došlo v roce 2015 na ostrově Lesbos. To byl takový záchytný bod pro eh, uprchlíky, kteří přijížděli do Evropy. Viděli jsme, co se dělo v zemích Vyšegrádské čtyřky, dále jednání mezi EU a Tureckem. To všechno jasně poukázalo na rozsah celého problému. V Řecku v roce 2015 zaznamenali obrovský nárůst uprchlíků. Toto byli lidé, kteří po registraci se mohli začít ehm, přesouvat prostřednictvím veřejných ehm, dopravních prostředků v celé egejské oblasti a mělo to obrovské ekonomické dopady na celou oblast, na celý region, přijíma, který přijímal tyto uprchlíky. Rád bych řekl, že velký počet těchto lidí, kteří se odhodlali na tuto cestu, skončili právě v začarbaném kruhu obchodování s lidmi. My jsme tyto lidi umistěvali často do takových enkláv, ze kterých se za každých eh, za každou cenu snažili nějakým způsobem dostat a překročit externí hranice Řecka. Oběti obchodování s lidmi jsou samozřejmě velice často i obětmi sexuálního zneužívání. Právní rámec v této oblasti byl sice posílen, obsahuje negativní i pozitivní aspekty. Ovšem, ty negativní znamenají obrovské přeplnění našich řeckých věznic například, obrovský nárůst vězňů, je tam mnoho mladých lidí, mnoho cizinců, kteří zaplnili naše věznice. A úplně na závěr bych rád řekl, že my se v Řecku skutečně snažíme uplatňovat mnoho nových opatření, jež by měla vyřešit tento problém. Ovšem asi nám nepodařilo pochopit to, že jediný způsob, jakým bychom to mohli udělat, je udělat něco ohledně ekonomické izolace a marginalizace těchto lidí. To je základní. Děkujeme pan Juhu Ehola, pokud jsem to správně přečetla, je dalším řečníkem. Pokud jsem to nějak popletla, výslov vašeho jména, tak se omlouvám. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ta výslovnost byla dostatečně dobrá. Důležité v řešení této problematiky je mít dostatek informací. Dostatek informací dokonce už přímo na tom výchozím bodu, z toho bodu, ze kterého odjíždí tito lidé. Podobně, jak se o tom zmínil předřečník, i já jsem pracovala v oblasti asilového systému posledních 12 let a zjistil jsem, že velice často žadatelé o azyl nejsou skutečnými uprchlíky, že jsou to lidé, kteří jsou na pohybu právě a na cestě právě z ekonomického důvodu. Ovšem jelikož tito lidé měli málo dostatečných zručností, dovedností, tak jsme je nemohli zaměstnat a to pro nás znamenalo další ekonomickou zátěž. Tito lidé byli zároveň nesmírně zadlužení desítkami tisíc eur, které museli zaplatit pašerákům. A jelikož zde nebyl dostatek pracovních příležitostí pro tyto lidi s nižšími z nižší úrovní zručnosti, tak končili často právě v různých kriminálních sítích. Proto je zásadní zahájit informační kampaně, zvyšovat povědomí přímo v zemích, ze kterých odjíždějí tito lidé eh, směrem do Evropy. Měli bychom hovořit o možnosti vykořišťování těchto lidí, ta rizika zneužívání, sexuální vykořišťování a tak dále. Často tito lidé nevědí, do čeho jedou, Samozřejmě, že pašeráci jim lžou, tvrdí, že v Evropě jsou úžasné pracovní příležitosti, které na nich čekají. Realita je všem diametrálně odlišná. Tito lidé končí v těchto sítích, stávají se obětmi zneužívání, vykořišťování a proto by bylo dobré zahájit masivní informační kampaň v místě, odkud tito lidé odchází. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Lord Soleil z Velké Británie je dalším řečníkem. Děkuji. Toto je nesmírně důležitá oblast a samozřejmě, že policejní, bezpečnostní aspekty by měly být ehm, na pořadu dne jako naše priorita. Problém ne, doprovázených dětí. To je jedna ze zásadních nešvarů celé této oblasti. My jsme ve sněmovně Lordu přišli s touto důležitou zprávou, která pokrývá tuto problematiku a rád bych zdůraznil to, že když jsme sbírali důkazy mezi svědky, mezi účastníky, eh, tak jsme zjistili, že eh, každé takové dítě dítě, kdyby takové dítě mělo nějakého poručníka již na samotném počátku, tak by nám takto nezmizely. Víme, že to bylo asi 10 tisíc dětí, které nám takto zmizely v Evropě, ovšem já myslím, že to je podhodnoceno. Podle mě to bude nejméně 20 tisíc těchto dětí. Absolutně nevíme, kam se tyto děti dostaly. Často jsou zneužívány sexuálně nebo jako otroci za různých podmínek. Vím, že v některých zemích například existuje takový systém doprovodu eh, či poručníka, například v Německu. Pokud bychom okamžitě identifikovali takové dítě a zároveň poručníka, který bude takové dítě doprovázet na samotném počátku, tak bychom mohli v tomto obrovském problému alespoň ochránit eh, děti. Samozřejmě, že otázka toho, že musíme provádět i policejní aktivity a Eh, narušovat tyto gengy. To je samozřejmě zásadní, eh, eh, stejně jako to, o čem jsem hovořil. Děkujeme. A nyní pan Panes, omlouváme se vám za to, že jsme neslyšeli úplně důsledně část vašeho projevu, neprošlo to nějak překladem, takže vás poprosíme ještě o zopakování té poslední části. Ano, asi došlo k nějakému nedorozumění. Bylo to v roce 2015, A e, tito lidé, kteří se dostali na naše území, tak najednou mohli samozřejmě se zde pohybovat v Evropské unii bez problému nebylo to pro ně náročné, nákladné, mohli se koupit normálně jízdenky zakoupit, takže to bylo spíše pozitivní. Ale pak je tam ještě otázka ekonomického aspektu a to je to, že tito lidé samozřejmě že by měli být umožněny nějaké legální, zákonné cesty pro tyto lidi. Ano, myslím si, že bylo skutečně důležité to zopakovat, takže ještě jednou vám děkujeme. Říká paní předsedající, paní Udeky Lunes, Estonská je dalším řečníkem. Děkuji za slovo. Ráda bych podpořila to, že obchodování s lidmi je skutečně spojeno s poptávkou. Nejde pouze o kriminální gengy, ale i sexuální zneužívání a tak dále. To znamená, uživatelé tohoto nešvaru najednou vidíme, že eh, mnoho ekonomických migrantů se dostane do různé evropské sítě, která v podstatě jaksi zlegalizuje tuto eh, problematiku. Většina těchto lidí využívají samozřejmě asilový systém, jsou zneužíváni kriminálními gengy a všem začnou pracovat například v našem zemědělství nebo v oblasti služeb, někde pomáhají při sklizni nebo poskytují manikíru eh, pro eh, možná i osoby, které sedí zde mezi námi v této místnosti. Musíme si uvědomit, že obchodování s lidmi je nesmírně ziskovou záležitostí pokud nebudeme požadovat to, aby tato práce, která je špinavá, černá, která je e, neúnosná, byla zakázána a pokud my nebudeme ochotní platit skutečně mzdy, které by umožnili těmto lidem žít důstojný způsob života. Svobodný, volný pohyb osob, tento úžasný koncept, to ovšem znamená, že jsme vytvořili volný pohyb platu a pašeráci zneužívají tohoto systému volného pohybu mest. A právě proto se, se mm, tito lidé dostanou do této neakceptovatelné situace. My musíme skutečně pracovat na úrovni určitých pracovních záruk, garancí, zlepšit eh, situaci v oblasti platu, abychom vymítili tento problém a abychom zničili poptávku, poptávku po této otrovské práci, která zde existuje. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme. Pan Truček ze Slovinska má slovo. Mohu, mohu hovořit slovinsky? Doufám, že ano. Výborně. Děkuji, děkuji za slovo. Rád bych řekl, že naše kolegyně z Estonska skutečně poukázala na něco zásadního. My často na levici tvrdíme, že EU přežije pouze, pokud se stane sociální unii, jinak se rozpadne. Je zásadní, abychom nezapomínali na to, že dochází k dvojímu zneužívání. Jednak je to zneužívání těchto lidí na straně kriminálních sítí. Je to pro ně biznis, který překračuje tři čtvrtiny například HDP celého Slovinska. Tato hodnota je obrovská v číslech, ale zároveň je to zneužívání, kterého se dopouštíme i my. O tom hovořil předřečník. Slovinsko je drobnou zemí. Ovšem, my jsme rychle dospěli k závěru, že tento problém je podobného charakteru jako environmentální záležitosti. Jde o přeshraniční problematiku. My ve Slovensku máme samozřejmě velice omezené zdroje a naše země i okolní země, nevládní organizace nemají tolik informací jako naši politikové. A tento transfer vědomostí, poznatků by měl být eh, aktivován, měli bychom z něj kapitalizovat, měli bychom z něj těžit. Kolega z Velké Británie hovořil o velice konkrétních příkladech eh, toho, jak bychom mohli pomáhat eh, dětem bez doprovodu, určitý systém poručníků, určitý systém kontroly. Když diskutujeme o problematice obchodování s lidmi, pokud chceme skutečně tento bludný kruh přerušit, tak bychom měli zasáhnout ve všech složkách celého řetězce pašeráctví. Měli bychom bojovat i proti určitým kulturním praxím, které jsou v Evropě neakceptovatelné. Například to, co se děje s dětmi v romské komunitě. Toto jsou výzvy, jež by mohly být vyřešeny pouze za předpokladu, že budeme přistupovat celé problematice holistickým způsobem. Politikové by se měli učit i ze zkušeností, prakticky zkušeností nevládních organizací. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Takže seznam jsme vyčerpali a já mohu se pouze zeptá, zda by ještě někdo chtěl vystoupit, protože času máme dostatek. Můžete samozřejmě se obrátit i na naši účastnici panelu. Je zde další příležitost pro vás, pro zástupce národních parlamentů vystoupit, takže prosím, kdo ještě chce vystoupit? Ještě nějaké další otázky z pléna, dotazy, argumenty. Není-li tomu tak, tak v tom případě zde mám za Evropský parlament rovněž dotazy, které bych ráda položila. Takže co by mne zajímalo, jak nahlížíte na to, že jak by měly vynakládat členské státy s tou směrnici proti obchodování. Máme tam určité definice, některé z nich jsou víceméně v pořádku. Některé členské státy to tedy aplikují dobře, ale řekněme, v některých by bylo zapotřebí až si větší míry úspěchu. A pak druhá věc, obchodování s lidskými orgány. To je zase velice nekalá záležitost. Bohužel k tomu dochází i v Evropě. Tady mám na mysli obchodování například v Kosově nebo v jiných zemích. Mohla byste pohovořit trošku více i o tomto tématu, do jaké míry je to relevantní v té vaší studii? A třetí dotaz. Tady se mohu připojit k tomu, co řekl předřečník, tedy eh, pracovní eh, vydírání je to zase relevantní skutečnost, takže to jsou takové tři dotazy z mé strany. Má ještě někdo nějaký dotaz? Prosím. Já jsem se ještě chtěl zeptat na následující. Poté, eh, co se uzavíři, uzavřou hranice na Balkáně, tak eh, dochází k navýšení počtu případů s obchodováním a mm, obecně tedy v Evropě. Ještě má někdo nějaký dotaz? Takže nikdo se nehlásí. Prosím, máte opět slovo, abyste mohla zareagovat na položené otázky. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Ano, mám tedy příležitost vám poskytnout více informací ohledně našich nejposlednějších zjištění. Začnu tedy těmi nejnedávnějšími trendy, Komise v květnu 2016 zveřejnila první zprávu o dosaženém pokroku na úrovni EU, kde poměřovala pokrok v tom úsilí ve věci vyřešení obchodování s lidmi. No a na základě těch informací poskytnutých z členských států a občanské společnosti jsme zaznamenali nové trendy. Pokud to řeknu stručně, zaznamenali jsme navýšení obchodování s dětmi, což eh, tedy panuje zhoda o tom, že tedy děti se čím dál více dostávají do pasti tohoto obchodování. Vidíme tu tedy nové eh, i záměry, například falešná manželství či nucená manželství i uvnitř EU. A vidíme tu různé druhy toho eh, zneužívání Eh, například oběti, které mají mentální či psychologické problémy, se stávají častěji oběťmi, jsou zneužíváni buď sexuálně nebo ekonomicky. Další trendy, které zaznamenáváme eh, v obchodování s lidmi za účelem práce, zase ženy, které se dostávají do těchto eh, způsobů zneužívání, Domácí práce je odvětví, kde se ty počty navýšily dvakrát a to se velice těžko řeč, řeší. Je to oblast, která se principiálně zaměřuje právě na ženy uvnitř EU Další odvětví jsme identifikovali jako rizikové, například oblast zemědělská, stavebnictví, To jsou tedy oblasti, které zahrnují obchodování s lidmi. A myslím si, že je důležité zdůraznit na základě našich zjištění i eh, zpravodajských služeb, i e, statistik, že žádná bytost jaksi nepřeje toto dobrovolně. Vyžaduje si to tedy reakci celoevropskou, pokud si opravdu přejeme vyřešit tento problém komplexním způsobem. My Víme, že členské státy transponovaly směrnici, to je tedy součást té povinnosti, převedly eh, text směrnice do vnitrostátní legislativy. To je součástí i té zprávy, která eh, byla zveřejněna v září loňského roku. Následně tedy po té fázi transpozice směrnice Nicméně členské státy by měly dělat ještě více v těch ustanoveních, která se týkají konkrétně opatření na ochranu dětí. Je tu velká různorodost, co se týče třeba opatrovnictví, toho poručnictví. Směrnice vytváří právní povinnost pro členské státy, aby zajistili, že, č, eh, eh, že děti budou mít tyto poručníky. Pak ta ustanovení eh, nebyla eh, také jasná, co se týče toho konceptu dětství. Pokud tedy eh, si příslušné orgány myslí, že ta daná bytost je tedy ještě dítě, mají s ním vynakládat jako s dítětem. Pokud ještě nejsou dostupná opatření, ustanovení, pro kompenzace. Oni mají práva na kompenzaci, na opravné prostředky, prostě kompenzaci za to, co utrpěli. Dále potřebujeme více informací, co se týče principu netrestání obětí. Co to konkrétně znamená? Další nová forma, která se objevuje, je obchodování za účelem dopuštění se trestné činnosti. Prostě ti eh, pašráci je využívají tyto oběti za to, že jsou vlastně přenašeči drog nebo že eh, páchají eh, trestné činy na majetku. Oni jsou vlastně nuceni dopustit se těch činů v rámci toho kontextu obchodování. To nejsou oni, kteří by měli být nakonec uvězněni. Uvězněni by měli být ti eh, pašeráci, takže tady eh, v tomto bychom měli ještě pokročit. Pak ve směrnici je zajímavé ustanovení, které, řekněme, vytváří určitou pomoc, eh, potřebu pomoci rodinám těch obětí. Tady se zase musíme na to ještě více zaměřit. Nechci být příliš vyloženě konkrétní. To ani nebylo záměrem té zprávy. My nyní právě sledujeme výsledky té transpozice. Některé členské státy nás žádají o větší míru pomoci a pokud tedy jsou tu případy, kde si komise myslí, že uplatnění legislativy je do nějaké míry ohroženo, tak určitě zahájíme postupy proti porušování platnosti smluv. Nyní ale analyzujeme eh, tu legislativu na národní úrovni a také její aplikaci. Také, eh, že jste požádali eh, na tu věc odstraňování orgánů zase, je to další forma, a jejíž počty se navýšily. Ještě nemáme dostupná statistická data, ty údaje, které máme, a to chci tady zdůraznit, že já vám poskytuji statické údaje, ne nějaké odhady nebo nějaké inflacionované eh, čísla. Dávám vám opravdu, opravdu čísla, která zaznamenaly členské státy. No a tady jsou také problémy napojené právě eh, s tím, o čem hovořil kolega z Řecka ty údaje, které máme, nejsou schopny eh, znázornit celý ten reálný scénář. Poskytly nám je členské státy. Víme, že v určitých zemích na hranicích je ta situace úplně vyhrozena a ze, vyhrocena a zejména děti jsou tedy zranitelnou skupinou a není možné to úplně zachytit do těch eh, důvěryhodných statistických eh, údajů. Je důležité mít ty číselné hodnoty, je důležité informovat policii a mít i informace od nich. Je důležité taky, abychom spolupracovali s členskými státy, vylepšili ještě tu úroveň spolupráce. Ale i kdyby to mělo pomoci jedné jediné oběti, tak určitě by to eh, bylo velice nápomocné. Ještě chci říci, je to taková nuance, řekněme, že to obchodování za účelem eh, prodávání orgánů, toto není stejný trestný čin jako obchodování s lidskými orgány. Eh, Rada Evropy vydala eh, novou úmluvu, my tu práci zblízka sledujeme, také jsme financovali i projekty v této věci a Chceme tedy zajistit, že budeme pracovat s členskými státy, aby se zajistil i sběr údajů právě v této věci, abychom mohli eh, takto sledovat i tuto formu. Další forma, to je obchodování za eh, účelem legální adopce nebo prodávání dětí. Toto jsou formy, které zahrnují rozsáhlou škálu nejen uh, ekonomických odvětví, ale řekněme i e, různých profesí, protože když hovoříme e, o tom obchodování za účelem odstraňování orgánů, tak by to asi nebylo možné, aby, se to, aby to nezahrnulo nějaké lékaře. A už to tu i zaznělo, tedy ta potřeba komplexního přístupu, to se tu vyžaduje. Je tedy multidisciplinární přístoj, to přístup. Nejedná se jenom o orgány působící v trestné činnosti, to zahrnuje policejní složky, hraniční složky, vzdělávací systém, lékařské odborníky, sociální oblast. Prostě to zahrnuje všechny části společnosti a, a národních vlád. A tady bych chtěla říci, že členské státy mají povinnost vyplývající z evropské legislativy, že kdokoliv, kdo přijde do kontaktu s oběťmi takového obchodování, měl by být řádně vyškolen, aby dokázal pochopit ty ukazatele. Často je to takový skrytý fenomen, který nezaznamenáte. Určitě už jste uh, slyšeli takové případy, eh, i různé eh, video nahrávky, kde se poukazuje na to, ano, dochází k tomu i kolem vás na ulicích. Často v podstatě, co říkáme, máme tu zajímavý rámec, který obětem dává celou řadu práv, mají právo na ochranu, podporu a podobně ale pokud nejsou identifikovány nebo uznány ze strany orgánu jako oběti tohoto obchodování, a často k tomu dochází například v rámci těch masových eh, příchodů, kdy prostě tady není čas, kdy ty podmínky nejsou vhodné, nejsou úplně směrodatné, tak není možné zaznamenat tyto oběti a, vlastně vytáhnout z toho kontextu obchodování a zajistit, že budou jasně jaksi kanalizováni a projdou všemi těmi postupy, kterými by měli projít. Myslím, že to bylo na počátku roku 2015, kdy jsme vůbec poprvé vydali takovou evropskou zprávu o identifikování oběti obchodování s lidmi v rámci asilového postupu. Spolupracovali jsme přitom s Evropskou migrační sítí a zaznamenali jsme, že velká většina členských států to vnímá tak, že tu mohou být propojení mezi těmi azylovými postupy, kde je možné tedy identifikovat ty oběti, ale ne vždy ty azylové systémy úplně eh, řádně komunikují s tou druhou stranou. No a to vede právě k tomu dodatečnému, eh, k té dodatečné zátěži na národní orgány a pak na samotné ty oběti, kterým pak eh, není poskytnuto vhodné ubytování, často jsou tedy takto vystavováni dodatečnému nebezpečí. No a v podstatě se nedostanou k těm službám, ke kterým by se měli dostat a je nutné mít na paměti vlastně to utrpení, kterým oni prošli. Nejen eh, po té, co se konečně dostanou do EU, ale ještě předtím, než se vůbec dostali k břehům Evropy. No a takovou závěrečnou poznámku, co je důležité si připomenout, že podle statistických údajů 65 registrovaných odbětí uh, v EU jsou občané EU. To znamená, že to obchodování nepřichází jenom z vnějšku EU, ale že je to i u nás, uvnitř našich, řekněme, eh, rodin eh, v rámci našich členských států a na to nesmíme zapomínat to obchodování tu bylo už před migrační krizi a bude tu i po této krizi, protože ty rozsáhlé příchody, jak bylo eh, zmíněno, vytvářejí ty masové posuny, kdy se tyto lidé dostávají jednodušším způsobem tady do těch jaksi pavučin těch organizací. No a já, vzhledem k tomu, že tu máme i zástupce národních parlamentů, často ten evropský koordinátor hovoří o konceptu jasnosti. Často se to obchodování používá také eh, v srovnání s pašováním migrantů. To je zase jiný fenomén, nevždy je to, to není stejný trestný čin. Není to proto, že by migranti, že se s nimi pašovalo eh, třeba a tím způsobem, že nebyli podrobeni nějakým hrozným činům a špatnému zacházení, ale obchodování s lidskými bytostmi, to je jasný trestný čin proti lidské eh, jaksi důstojnosti Ehm, nemusí k tomu docházet i jen při překráčení hranic, ale dochází k tomu i uvnitř zemí. Nekončí to překročením hranic, pokračuje to i nadále a je důležité to zdůraznit, protože v podstatě bychom nebyli schopni ochraňovat ty děti, lidi, kteří vyjadřují, e, kteří potřebují tuto ochranu. Vyžaduje si to od členských států jiný druh přístupu, pravidel a chování a je třeba tedy zajistit, že to obchodování nebude srovnáváno s pašováním. Já chápu, že třeba i v překladu do jiných jazyků to rozlišení není úplně jednoduché, ale je třeba právě i tady na to poukázat. No a já doufám, že jsem tímto zareagovala na všechny dotazy. Já vám velice děkuji. Také děkuji zejména za tu vaši poslední připomínku, co je to obchodování s lidskými bytostmi a co není. To je také velice důležité i pro naše rozhodování tady v Evropském parlamentu a vidím, že tu máme ještě jednu otázku. Ano, spíš jedno objasnění, pokud mohu. Myslím, že jste říkala, že Evropská unie vyžaduje, aby země poskytovaly ty režimy patro, opatrovníku. Pochopil jsem to dobře nebo ne? Ano, ta směrnice proti obchodování stanovuje právní pomoc pro jmenování opatrovníka nebo právního zástupce dětem, které jsou oběťmi obchodování s lidskými bytostmi. Tady bych chtěla zdůraznit, že to je směrnice o obchodování s lidskými bytostmi. Uh, Děti, které nejsou oběťmi obchodování, tak ty nespadají do oblasti působnosti tohoto legislativního textu jiné právní nástroje na evropské úrovni mají ustanovení týkající se opatrovnictví, ale Tady v této konkrétní směrnici existuje ta právní povinnost jmenovat opatrovníka nebo právního zástupce. Proto jsme tedy zveřejnili i takový manuál ve spolupráci s agenturou, kde jsme popsali, analyzovali ty praxe v Evropské 28 a dali dohromady takové jednoduché nástroje a principy, které mohou být využívány pro stanovování těch národních systémů opatrovnictví obětí v případě obchodování ale samozřejmě to neznamená, že by to nemusely být i jiné postupy. Já doufám, že jsem to tímto objasnila. Bylo to dostatečně objasněno? Ano, ano, děkuji. Tedy pokud v případě toho obchodování s dětmi, to si myslím, že je takový relativně krátký krok k tomu, abychom řekli, že všechny ty nedoprovázené děti migrantů by měly mít opatrovníka. A my to tady zdůrazněme v té naší zprávě, protože víme, že alespoň 10 tisíc těchto dětí zmizelo. A my o tom tedy víme a myslíme, že kromě tohoto čísla je jich mnohem, mnohem více. Ale kdyby se jmenovala tedy osoba, která by měla být zodpovědná vědět, kde to dítě je a e, vlastně by ho zastupovala i vůčím orgánům, tak by se tomu lépe zabránilo. A já prostě si myslím, že se mnou budete souhlasit, že ty tisíce, které zmizely, prostě asi skončily zase e, v tom systému obchodování s lidmi. Ano, co je tady důležité zdůraznit? Já hovořím opravdu z té perspektivy koordinátora proti obchodování a řekněme, že ten náš právní mandát se váže na ty děti, eh, které jsou nedoprovázené, nejsou oběťmi obchodování. Tady ty obecné postupy, co se týkají dětí. Tady ano, samozřejmě komise se snaží podporovat zavedení mezinárodních standardů CIC. Také pracujeme na vypracování takového sdělení, které by se dotklo toho tématu ochrany všech dětí v rámci migrace a myslím si, že to opatrovnictví je jednou z věcí, která se určitě v tomto sdělení objeví. Vím, že pro děti, které byly v tom kontextu asilového systému příslušných ustanovení v rámci evropského asilového systému. Tam je to napojeno na opatrovnictví, ale to nové sdělení, které se připravuje, nabízí tedy více pokynů v této věci. Co vám ale mohu říci, že ten manuál, který jsme připravili, může určitě posloužit i pro mnohé další kategorie dětí a může být použit v tom širším kontextu nejen pro oblast obchodování s lidskými bytostmi. To je to racionále, na základě kterého jsme ho vypracovali. Je k dispozici ve všech eh, oficiálních jazycích EU, aby byl tedy dostupný na i národní úrovně najdete to na těch webových stránkách organizace. To je velice eh, důležité. Ještě chci říci, že pokud 10 tisíc dětí zmizelo, takže těžko si můžeme myslet, že se nedostali právě do sítě tady toho obchodování eh, s lidskými bytostmi. Ano, ještě zareaguji na tuto připomínku. A právě proto v rámci šengenského informačního systému rozvineme to, ten nový eh, nástroj, prostřednictvím kterého orgány mohou eh, zavést informaci takový, takové upozornění, že to dítě chybí, že je to nedoprovázený neznaltili a že je tu riziko, že eh, se dostane do obchodování s, lid, s lidmi. Doufám, že to minimálně bude tedy opravdu nápomocný nástroj a doufám, doufám, že k tomu získáme více údajů. Ano, to je velice složitý problém. Některé z těch eh, zmizelých dětí se dostali do jiné země a my nevíme, kde se nyní eh, nacházejí mm, vlastně čemu byli podrobeni. Ono je to velice nejasné, je to problematické. To jsou pouze čísla Europolu a my nemáme dostatek eh, faktů, abychom prokázali, kde se ty lidé nacházejí, zda jsou oběťmi či ne. A to je opravdu velký problém, který prokazuje, že musíme dělat hodně, hodně pro děti. Zejména tedy potřebujeme specifická opatření na ochranu dětí, my tu hovoříme nejčastěji v naší debatě eh, jenom tak marginálně, ale vyžaduje si to opravdu komplexní společný přístup v rámci našich právních systémů. V rámci evropského azylového systému potřebujeme specifická opatření a postupy pro děti měl by to byl nějaký společný způsob, jak toho dosáhnout. No ještě jednu věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Musíme se zamyslet um, tedy i na uh, o údajích. Nemáme dostatečné informace, takže je zapotřebí, abychom obdrželi ty informace od členských států. Vy jste o tom mluvila, zmínila jste to mnohokrát. A zase to je tedy další věc, kterou se obracíme na členské státy. Ano, a myslím si, že je to opravdu obrovský problém a pro nás bylo velice zajímavé si vás vyslechnout. Ještě jednou vám děkuji za vaše přispění, za vaše vysvětlení. Bylo to pro nás eh, vysostně důležité, určitě se k tomu ještě vrátíme v nadcházejících měsících. Je to důležité i pro ten náš právní rámec No a nyní bych ještě měla eh, něco říci, že eh, představíme výsledky tohoto workshopu eh, na závěr v plénu a pro vás nyní tedy máte k dispozici několik minut, to znamená, že máme přestávku až do tři čtvrtě na čtyři. A poté se znovu opět setkáme, můžete zůstat zde, anebo si zajít na kafe a zase se vrátit. Ale um, myslím, že ten správný čas, kdy se tu setkáme, bude v těch 15.45. Děkuji vám.